dnešní schůzi. Prvním bodem na pořadu jednání je zpráva našeho kolegy Kalfína o poskytnutí záruky EU na ztráty EIB z úvěru a záruk na projekty mimo Evropskou unii. Slovo nyní i hned bude mít pan Kalfin jakožto zpravodaj. Pane Kalfine, jistě víte, máte k dispozici čtyři minuty, celkově šest minut, většinou zpravodajové využívají čtyři minuty na počátku a dvě na závěr. Pokud byste nyní využili celých šest minut, tak se v závěru nebudete moci vyjádřit. Pane předsedo, dámy a pánové, drazí kolegové, stávající mandát Evropské investiční ban- banky pro operace mimo Evropskou unii vyprší v říjnu a Evropský parlament a řada a rada se musí shodnout na podmínkách pro